disponibile dacă aveți observații nu procesul verbal este adoptat. Máte zápis eh, z jednání, pokud nejsou námitky, je přijato, budeme hlasovat. První hlasování bude